humanitární pomoc Tunisku. A já prosím zpravodajku, aby si vzala slovo na čtyři minuty. Prosím. Uh, uh, dva kolegové z parlamentní frakce skutečně se angažovali eh, v tomto rozhodnutí, které doufám odsouhlasíme, protože pochopili, že to je důležitý okamžik pro Tunisko a že musíme eh, mu stát bok po boku. Všichni dobře znají Eh, velký problém, který Tunisko řeší nyní. Jsou to velké výzvy hospodářského charakteru, eh, eh, silná nezaměstnanost, velké rozdíly mezi regionem Tunis a zbytkem, potom hospodářské problémy, protože my všichni dobře si pamatujeme na teroristické útoky, které v podstatě postihly cestovní ruch hm, a tož představovalo hm, 500 tisíc eh, pracovních míst a dnes tam žádný cestovní ruch vlastně není. Bezpečnostní problémy, kolegové, kdyby možná eh, tady mě nerušili, eh, tak Eh, bezpečnostní problémy. Já jsem o tom právě, já jsem teď právě zmínila hm, atentáty. Všichni si pamatují na atentáty Pardo v Sus. Viděli jsme, co se také stalo na hranici mezi Libí a Tuniskem. Tunisko eh, má 500 kilometrů dlouhou hranici s Libí, což je země, která je strašně destabilizovaná. Hm, Džihadisti, útoky, obchodování s drogami, pašování lidí. A také bych chtěla zmínit výzvu nejen bezpečnostní, ale i migrační. Připomeňme si, že naši tuniští přátelé přijali více než milion 500 tisíc uprchlíků z Libie, což představuje téměř 20 jejich obyvatel. To jsou velké výzvy, problémy, které musí Tunisané řešit a i přes všechny tyto výzvy a problémy, tak Tunisko plní mm, požadavky eh, demokratické transformace, což je velice obdivuhodné. Nobelová, eh, eh, Nobelová cena míru byla právě udělena jedné eh, organizaci z Tuniska jako znak povzbuzení, ale i přesto všechno v těchto těžké době, tak eh, Tunisko eh, má velké problémy a proto musíme mu pomáhat. Proto předkládáme tento plán 500 milionů pomoc Tunisku, které potřebuje kapitál. Tento plán E, zapadá do globální strategické politiky Evropy vůči Tunisku. My jsme zahájili vyjednávání, obchodní vyjednávání a dokonce i to jde za rámec obchod. My jsme přišli s myšlenkou politického hospodářského partnerství. I my jsme přijali naléhavá opatření, e, kvóty na olivový olej 35 milionů tun, e, potom důležitý příjem pro Tunisko a dnes diskutujeme o této makrofinanční e, pomoci ve výši 500 milionů, druhá za 15 let, samozřejmě za podmínek, že splní určité reformy a já si přeji, aby tyto reformy skutečně nebyly pouze formální, ale reálné, skutečné a pomohly rozvoji Tuniska a mm, mm, tato zpráva, pokud bude přijata, což doufám za chvíli, tak já si myslím, že Rada nás podpoří a skutečně já zde apeluji na komisi, aby co nejrychleji uvolnila tyto, tento kapitál ještě do léta. Protože Turecko to potřebuje. Eh, a tato makrofinanční pomoc, to si lidé někdy myslí, že to je dar nebo dotace, ale to je půjčka. My půjčujeme peníze Tunisku a to je bude muset splatit. A já bych tady chtěla říct si něco o dluhu Tuniska, který samozřejmě narůstá. A chtěla bych zahájit diskuzi a zajímalo, a myslím, že by to mělo komise zajímat. Francie a Německo se rozhodly část dluhu, nebo tedy pohledávky, které mají vůči Tunisku 60 milionů za Francii i 60 milionů za Německo, aby z toho um, to skonvertovali na investici pro rozvoj Tuniska. A to si myslím, že je inteligentní řešení. A já vyzývám komisi, aby do budoucna, kromě toho plánu, který dnes projednáváme, aby uvažovala tímto směrem, protože si myslím, že pro Tunisku to bude užitečnější. To, co Německo a Francie učinili a myslím si, že evropské instituce by to měly taky tedy takto navrhnout eh, pro Tunisko. A musíme, dámy a pánové, stát po boku Tunizanů, pro ně, ale také pro nás, pro Evropskou unii, pro Evropu. My potřebujeme stabilní Tunisko, prosperující eh, Tunisko a, a mírové Tunisko po eh, boku eh, Evropy. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři. Vážená paní předsedající, paní zpravodajko, Chceme poděkovat vám a vašemu výboru za velmi cenou práci na této zprávě. Jak všichni víme, Tunisko se eh, potýká celou řadou eh, politických a ekonomických eh, problémů a proto také komise předložilo tento návrh týkající se makro finanční pomoci. To také souvisí s tou situací po turistických útocích v roce 2015. Tím, byla, tím byl postižen zejména sektor cestovního ruchu a investice také velmi poklesly. Tento vývoj vedl také k poklesu tuniské měny a tím se ukazuje, že ta situace je teď velmi napjatá a že Tunisko skutečně potřebuje naši pomoc, aby se stabilizovalo a aby se usnadnila politická tranzice, která začala v roce 2011. Mezinárodní dárci v čele s Mezinárodním měným fondem jasně vyjádřili svou podporu a snahu Tunisku pomoci. Komise může a chce přispět k této pomoci a navrhujeme tak učinit prostřednictvím eh, této mikro, makrofinanční pomoci ve výši 500 milionů, což už eh, eh, což navazuje na předchozí pomoc ve výši 300 milionů euro To je největší částka, kterou poskytujeme jednomu ze států našeho jižního sousedství a bude to poskytnuta v průběhu příštích dvou let ve třech tranších. Tato pomoc musí být také vnímána eh, ve světle značného pokroku, kterého Tunesko v poslední době dosáhlo při eh, zřizování eh, plnohodnotného demokratického systému. Tato pomoc bude samozřejmě podléhat splnění několika podmínek. Tunisko musí uspokojivě provádět program měnového fondu a splnit další hospodářské podmínky, které budou eh, schváleny v rámci memoranda a porozumění. To se týká celé řady oblastí, jako zpráva veřejných financí, fiskálních reform, posílení eh, sociálního zabezpečení, reform pracovního trhu a eh, eh, bude to také se odvíjet od oživení cestovního ruchu. Načasování je tady naprosto klíčové. Tunisko potřebuje tuto makrofinanční pomoc, aby mohlo pokrýt své potřeby na financování v roce 2016 a 2017 a velmi rychlé přijetí toho současného návrhu v rámci řádného legislativního postupu je nesmírně důležité. Jsem také velmi rád, že výbor INTA eh, schválil eh, návrh komise bez pozměňovacích návrhů a věřím, že také rada brzy tento návrh přijme bez jakýchkoliv změn. Poté, co bude známý eh, výsledek dnešního hlasování, parlamentu. Děkuji a těším se na eh, živou diskusi s vámi. Děkuji, pane komisaři. A já nyní zahajuji rozpravu a na minutu a půl dávám slovo panu Čikovi. Grazie, grazie presidente. Ma io a nome del gruppo del PPE. Děkuji, pane předsedo. Jménem EPP chci podpořit tento typ opatření. Myslím si, že je to nalehavé. Je to naléhavé z těch důvodů, které tady byly zmíněny. A ještě se k těm důvodům vrátím. Za prvé politika sousedství EU. Je to politika významná, účinný nástroj a to tím spíš, že tento nástroj je uplatněný pro projekt demokratizace a dopady tohoto projektu jsou nezbytné pro samotnou Evropu. Tento projekt se týká řešení velkého problému migrace a pokud se budeme snažit ta rozhodnutí stále jen odkládat, tak to nikam nepovede. Čili je potřeba zaměřit se na efektivní politiky. Dále strukturální politiky Tunisko potřebují. A tyto reformy vyžadují x miliard eur ta navržená částka představuje významné přispění, potud, pokud se bude postupovat správným směrem, čili EPP eh, je pro eh, tento návrh a my jsme předložili konstruktivní pozměňovací návrhy, ale samozřejmě Tunisko nemůže ignorovat existující platná pravidla a takže v zájmu Evropy, v zájmu naléhavé situace jsme pro. Děkuji a nyní za dvě minuty pan Moraes. Děkuji, paní předsedající. Od té doby, kdy se Tunizané pustili do demokratické transformace, kterou tady všichni připomněli a připomněli, jak je příkladná, Evropský parlament si vždy přál být solidární s Tuniskem a Tunizany. Byli jsme solidární, když jsme spustili proces dohody o volném obchodu, kde jsme kolektivně zdůraznili, že musí být samozřejmě asymetrický a postupný, to znamená partnerství s Tuniskem. Také jsme byli solidární i přes značné diskuse, když bylo potřeba rozšířit kvotu na eh, bezcelní olivový olej z Tuniska. A eh, tak tomu je i teď v souvislosti s touto makrofinanční pomocí. My, eh, sociálně demokratická skupina, jsme pro tento text, protože je to naléhavé a je potřeba postupovat rychle. To je jediný důvod, proč souhlasíme s tím textem tak, jak je. Ale musíme připomenout pár věcí. Za prvé, když se řekne, že Tunisko musí být schopno činit strukturální reformy, tak já vyzývám komisi, aby byla flexibilní a pokud možno přistupovala k tomu inteligentně, protože není cílem zcela udusit eh, tuniskou ekonomiku. Za druhé, hovoří se o AMF, to, ale to je půjčka a půjčka je dluh a dluh je problém. Problém zděděný z eh, doby Ben Aliho a eh, peníze, které půjčíme Tunizanům, nemají jenom sloužit k tomu, aby platili úroky z, z půjčky, kterou uzavřeli za minulého režimu. A další důležité aktiva Ben Aliho jsou ještě poschovávané po Evropě ve velké míře a Evropa by s tím také něco měla udělat, protože evropské země musí toto řešit. Samozřejmě my jsme pro tuto naléhavou pomoc, ale nemělo by nám to bránit uvažovat v dlouhodobém měřítku, musíme být solidární dlouhodobě a e, nemůžeme se omezit jenom na nouzovou pomoc, takže proto jsme pro. Thank you, Mr. Děkuji vám, e, pan e, Děkuji vám, paní předsedající. A já také vítám návštěvníky na galerii. Evropská unie eh, se musí podívat po svém sousedství a musíme eh, se ujmout té obrovské zodpovědnosti a těch výzev, eh, které zde existují. Tunisko se stabilizuje a my mu pomáháme vytvářet demokratický systém. Má ovšem velké výzvy. Je zde příliš mnoho mladých nezaměstnaných, jsou zde výzvy terorismu, jsou zde mrtví. Tunisko se musí stát spolehlivým a stabilním partnerem v regionu a proto musíme tuto zemi podpořit ve velmi obtížném přechodném období směrem k demokracii a stabilitě. Nejde jenom o ekonomickou pomoc, je třeba, abychom podporovali v Tunisku také jinak. Nechceme ovšem rozdávat dárky, chceme také vidět zásadní reformy. Pan Liarik. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je evidentní, že musíme pomoci tuniskému lidu. Musíme k tomu přistoupit odpovědně, musíme podpořit také odbory, občanskou společnost, tak, aby demokratická tranzice pokračovala, aby se postupně zlepšoval život Tunisanů. Ale tato pomoc se nemůže opírat o ty staré podmínky měnového fondu, protože tím se zhoršuje zadlužení a e, zhoršuje se tím e, e, populárně lidová svrchovanost. Měli bychom pomoci odvážnějším způsobem, měli bychom se snažit vytvořit velkou veřejnou banku nebo veřejný fond, tak aby bychom mohli eh, tu pomoc přetvořit v investiční projekty, které budou vytvářet zaměstnanost a podpoříme tím další lidský a ekologický rozvoj této oblasti. Myslím si, že také na čase skonfiskovat aktiva rodiny Ben Aliho a vrátit je tuniskému lidu. Děkuji a nyní pan Žado na dvě minuty. Merci, madame la présidente, monsieur le Děkuji, paní předsedkyně, vážení, eh, vážený pane komisaři. Všichni Víme, že ta situace je nesmírně složitá v Tunisku a v jaké situaci žijí Tunisané. Víme, že došlo k mm, zhroucení zdrojů cestovního ruchu po teroristických útocích. Stejně tak víme, jaké problémy má Tunisko s vývozem a je. My jsme také eh, v důsledku toho zjednodušili ten dovozní režim pro olivový olej z Tuniska. Dále víme, že musíme Eh, podpořit ten demokratický proces, který začal před pěti lety. Víme, že Tunisko má území eh, k velikosti asi Anglie a přitom přijímá stejný počet uprchlíků jako celá Evropská unie. A musíme si uvědomit, že toto je velmi eh, řídké, zřídkavé světlo demokracie v našem sousedství. A proto bychom měli eh, vyslovit svůj souhlas s touto podporou a pomocí Tunisku. Už v roce 2012 jsme se tak vyslovili, měli bychom ale hlavně začít řešit to velké zadlužení Tuniska, které vzniklo za doby Ben Aliho. Eh, ten zadlužení bychom v každém případě měli vyřešit. Když se hovoří o refo- eh, strukturálních reformách, tak si dávejme pozor, měli bychom se si uvědomit, jak je dnes stav Tuniska. Ty podmínky makrofinanční pomoci a podmínky, které určuje Mezinárodní měnový fond, eh, by znamenaly, že by to nevyřešilo základní potřeby Tunisanů. Měli bychom být velmi flexibilní eh, u této pomoci, měl by to být spíše dar. Já doufám, že když si uvědomíme, kolik miliard je dáváno například turecké vládě, která rozhodně nepředstavuje eh, nějaký demokratický příklad, tak bychom neměli uvalovat tak přísné podmínky tuniské vládě, protože tady bychom měli podpořit rozvoj, který bude šetrný ke zdrojům. Měli bychom podpořit UNESCO. Děkuji, paní předsedkyně přerušuje. Další řečník, pan Castaldo, na jednu minutu. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, my si všichni uvědomujeme, v jak vážné situaci se Tunisko nachází. Kolegové hovořili o nezaměstnanosti, zvláště mezi mládeží, eh, dále také růst terorismu, eh, jsou zde oběti, zejména mezi turisty a eh, přicházejí, přichází tam mnoho uprchlíků z Libie a z jiných zemí. Eh, víme, jak eh, fungují pašeráci lidí a víme o černé ekonomice. To znamená, že těch je 500 tisíc euro, o kterých hovoříme, to určitě není dost. Musíme udělat všechno pro to, abychom podpořili, podpořili v Tunisku budování občanské společnosti a také demokracie je třeba rozjet poskytování dostupných půjček a tak dále. Prostě eh, demokracie a ekonomická stabilita jdou eh, ruku v ruce. Politické obrovská hrozba teroristé v eh, sousední Líbie, bezprecedentní krize se zhroucením cestovního ruchu. Prostě stav Tuniska eh, vyvolává obavy eh, a ale cílem mého vystoupení není přidávat olej do ohně. Naopak, na rozdíl od vás, já nemám radost z bezcelního ehm, dovozu oleje proti vývozu průmyslové výroby. Já si nemyslím, že tento návrh by byl přínosný pro Evropany nebo Tunizany Eh, nech, nemyslím si, že by naše makrofinanční pomoc měla přispět k posílení eh, jejich eh, hodnot sdílených mně se spíš zdá, že vaše zasahování vyvolává více problémů, než řeší a neměli bychom narušovat křehkou rovnováhu, které Tunisko dosáhlo. Mr. Fontoulis, one and a half minute. Pan Fontules, jeden a půl minuty. Evropa eh, se eh, nachází eh, v dlouhé krizi a tudy v mnohých zemích máme recesi a vysokou nezaměstnanost. A co budou říkat naši občané? Co budou říkat řečtí občané, když zjistí, že dáváme miliardy do zemí, které de facto eh, jsou mimo Evropskou unii. De facto za jednu třetiny, třetinu těch peněz, které posíláme do Tuniska, by bylo možné ubytovat všechny bezdomovce v Bruselu. Eh, také eh, podpora eh, Tuniska a podobných podškodí naše zemědělství. My v Řecku například produkujeme velmi kvalitní olivový olej, ale eh, takto neustále padá cena. A my se prostě nedostaneme ani na náklady výroby. Kdekoliv eh, západ interferuje, zasahuje, tam je situace vždycky horší. Lépe, kdybychom se starali o své domácí problémy. Děkuji, eh, eh, pan Fisas. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pevně přesvědčen, že je důležité podpořit eh, tuto dodatečnou pomoc na půl miliardy eur. Tunisko je pro Evropskou unii strategickým partnerem snaží se uplatňovat demokratické principy, byly provedeny ekonomické reformy a tento pohled potvrzuje také Mezinárodní měnový fond. Je tedy zásadní, aby Evropská unie dala jasně najevo, že tuto zemi podporuje. Je to konec konců jediná země, která se eh, ze zmatku takzvaného arabského jara vynořila eh, jako země demokratická. Situace je velice komplikovaná, řádí tam teroristé, eh, jsou zde libiští uprchlíci a eh, každý den přichází do Tuneska dalších tři tisíce uprchlíků. Je to tedy velmi složité a musíme tu zemi podpořit, ukázat naši podporu. Děkuji, pane předsedo. V roce 1995 bylo Tunisko jedna z prvních zemí, která podepsala dohodu asociační asociační dohodu s Evropskou unii a teď potřebuje naši pomoci eh, více než kdy jindy. Pan Boreho, jasně zhrnul postoj socialistů k Tunisku. My si myslíme, že to eh, by mělo podobno ve třech fázích. Je důležité, aby Evropská unie pomohla více Tunisko, aby eh, znovu získalo přístup k těm aktivům Ben Aliho, které jsou uloženy v evropských bankách. To je nepřijatelná situace. Dále bychom chtěli obsáhlou dohodu o volném obchodu, musí to být eh, symetrické, musíme také otevřít eh, přístup na naše trhy, abychom pomohli eh, Tunisku ekonomicky. A za třetí vítáme tento návrh o makrofinanční pomoci Tunisku, ale chceme zdůraznit také, že by to neměl být bianko šek a že očekáváme, že dojde k pokroku o pluralitní demokracii, že došle, dojde ke zlepšení ochrany lidských práv a tak dále. Děkuji paní Forenza na jednu minutu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. My věříme, že je správné pomoci Tunisku dostat se z té vážné hospodářské situace, ve které se nachází, zejména po těch teroristických útocích, které ohrozily klíčový eh, cestovní eh, ruch. A proto také budeme hlasovat proti návrhu komise, stejně tak, jako jsme hlasovali proti těm kvótám na olivový olej. Je Eh, potřeba, abychom eh, neschválili ten nástroj Mezinárodního měnového fondu, který prosazuje svoji eh, agendu v podobě strukturálních reform, které jsou diktovány Tunisku. V posledních třech letech ekonomická a sociální politika byla diktována s washingtonským konsenzem a měnovým fondem a to jenom vedlo ke vzrůstu nerovnosti v zemi. A proto si myslíme, že bychom neměli pokračovat eh, v podpoře tímto eh, smyslem. Měli bychom seškrtat eh, dluh, měli bychom vrátit Eh, to, co ukradl Ben Ali a podpořit další sociální rozvoj. A neměla by to být půjčka, za které se budou financovat další půjčky. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Turistické útoky, eh, které postihly Tunisko a eh, ekonomické problémy, na které naráží, připomíná, že Tunisko potřebuje více než kdy jindy solidaritu EU. Tato země neúnavně pokračuje v transformaci v zájmu vytvoření trvalé demokracie a Nobelová cena eh, udělená k kvartetu eh, národního dialogu eh, v loňském roce je toho důkazem. Ty, tyto prostředky, tato pomoc je půjčkou a já doufám, že přispěje k obnovení ekonomického růstu v zájmu všech Tunizanů a že pomůže řešit nezaměstnanost mládeže, Eh, která se týká jednoho ze tří absolventů. Doufáme, že brzy Tunisko dosáhne ekonomického růstu a politické stability v zájmu celého regionu. Děkuji. Na jednu minutu pan Panzeri. Děkuji. Od roku 2011 došlo k celé řadě změn a náš jižní soused Tunisko se zdá být jediným úspěšným příkladem demokratické konsolidace. Takže tato země se stalo privilegovaným partnerem a významným eh, hráčem stabilizace v regionu, který je vystaven těžkým zkouškám v důsledku situace v Libii. Teroristické útoky silně podkopaly ekonomiku země, nezaměstnanost je vysoká a je potřeba jim eh, pomoci proto, aby mohli pokračovat v reformách. Tunisko zase na své straně si musí udělat svou práci, z těch 500 milionů eur poskytnutých Tunisku, to je dobrá věc, ale pane komisaři, tento eh, parlament vám také říká, že je třeba udělat více tak jako to děláme pro Ukrajinu. My víme, že eh, nacionalisté mohou hrát svou roli, ale Tunisko může sehrát také významnou roli v zájmu Evropské unie, na to nezapomínejme. Pan Gáler. Děkuji vám, paní předsedající. Paní zpravodajka eh, správně vyličila výzvy, před kterými stojí Tunisko. Já věřím, že zde v parlamentu existuje široký konsensus o tom, že je třeba podpořit Tunisko. A samozřejmě je na obou stranách eh, potřebná vůle ke spolupráci. Na obou stranách chceme eh, podporovat demokracii, například také v rámci komunálních voleb je velice důležité podpořit také podporu pro zahraniční investice. Je rozhodující, aby demokracie byla schopna vytvořit pracovní místa. Měli bychom být schopni vytvořit strategickou eh, geografickou polohu Tuniska a také je třeba posílit bezpečnostní opatření tak, aby také naši občané byli schopni se bezpečně vracet jako turisté. To také napomůže zaměstnanosti. Děkuji, pan Bostináru, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, vážená, vážený pane místopředsedo komise teroristické útoky a nebezpečí dalších výrazně ovlivňují ekonomiku. Eh, země přišla o více než třetinu příjmu z turistiky, to bylo v loňském roce. Ale přesto, že je zde značný efekt, eh, který vyplývá z nestability sousedních zemí, stále zůstává jedinou zemí, která se dokázala proměnit v demokracii v tomto regionu. Evropa už této země poskytla výraznou technickou pomoc a to by bylo třeba podpořit také posílenou a e, prohloubenou dohodou o ekonomické spolupráci, e, asymetrické obchodní vztahy s Tuniskem s Tunisku opravdu pomohou. Chci také ještě jednou zdůraznit, že je to naléhavá věc a peníze by do Tuneska měly jít co nejdříve. A já vyzývám Evropské banky, aby identifikovali peníze, které si u nich uložil Ben Ali, bývalý diktátor. Máme velmi málo času. A teď přistupujeme ke ždě. Pan Kaputo a maximálně jedna minuta. Děkuji. V posledních letech Tunisko postoupilo na cestě ke konsolidová demokracie a představuje zdroj naděje pro státy arabského světa, ale teď je na kolenou v důsledku teroristických útoků, které podkopaly cestovní ruch což je eh, klíčová součást ekonomiky. Evropa musí Tunisku v tomto citlivém období pomoci, musí poskytnout tuto makrofinanční pomoc, aby eh, se stabilizovala ekonomika. Evropa musí prokázat solidaritu pomoci této demokratické arabské země, která by měla být vzorem pro podporu míru a demokracie na severu Afriky. Děkuji, pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedající. Tunisko je země, kterou potřebujeme jako partnerskou zemi. Potřebujeme ji jako demokratickou zemi v Jižním středomoří, jako vzor úspěšné transformace. Tunisko se opět ocitlo na křižovatce a naše úsilí, e, naše pomoc ve výši 500 milionů Eh, eur eh, je vhodná cesta, cesta, kterou se musíme vydat, protože nemá alternativu. Jinak zase uvidíme chaos v této zemi. A proto jsem pevně přesvědčený, že naše dnešní rozhodnutí je dobrým příkladem toho, jak můžeme pomoci těm zemím, které se skutečně chtějí stát svobodnými demokratickými zeměmi a eh, budu tedy hlasovat pro tento návrh. Jsem pro princip mezinárodní spolupráce a pomoci zemím, které eh, trpí ekonomickými problémy. Ale tato spolupráce musí být reálná a opírat se o suverenitu eh, národů a jejich možnost zvolit si vlastní cestu rozvoje. Pomoci Tunisku modernizovat eh, s veřejnou zprávu, finanční systém, eh, regulační, eh, regulaci v oblasti investic a hospodářství a podobně, to jde nad rámec skutečné spolupráce, kterou my obhajujeme. Tady v podstatě my se snažíme vnutit jim systém naprosté liberalizace ekonomiky. To jsou reformy, které EU e vnutila svým členským zemím a teď vidíme výsledky. Takže eh, my eh, nejsme pro pomoc, eh, která je celá podmíněná. Myslíme si, že to povede k větší chudobě a nerovnosti. A nyní má slovo pan komisař, aby zareagoval. Prosím. Just very brief. Jenom stručně. Chtěl bych zdůraznit, jak důležité je být si vědomi naléhavosti této věci a v této souvislosti doufám, že Evropský parlament nás podpoří, poněvadž opravdu nemůžeme plítvat časem. Děkuji vám a já Věřím, že se zamyslíme eh, velice pečlivě nad tím, jak pomoci Tunisku. Je to otázka spravedlnosti a stability v našem regionu. Děkuji vám, pane komisaři. A ještě na minutu a půl paní Desan, dnes naše zpravodajka. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Velice mě zaujala schoda vlastně hodnocení kolegů, kteří vystoupili. Všichni se shodujeme na tom, že je potřeba e, skutečná solidarita s Tuniskem. Všichni se shodujeme na tom, že e, komise musí naléhavě vyplatit prostředky, protože Tunisko na, na ně čeká. Všichni se shodujeme na tom, že reformy jsou potřeba, ale pozor, je potřeba nalézt cestu, která bude odpovídat pokračovat té situaci, ve které se Tunisko dnes nachází. A to mě všechno těší. Je to signál, eh, který vysíláme tuniským přátelům. My jim dnes ráno říkáme, že na té těžké cestě, na které jste, nejste sami, Evropa stojí po vašem boku. Děkuji. Děkuji.